prosím, usaďte se. Zahajujeme zasedání a pokud nemáte žádné námitky, tak považuji pořad jednání za přijatý. Nemám žádná další sdělení. Takže přistoupíme k hlasování. Prosím, abyste aktivovali své hlasovací karty. A budeme mít první zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. První hlasování se týká zprávy Jance Gejena a týká se Enisy. A jde o nařízení. Pozměňovací návrh 13, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18, 19, 20, ty jsou totožné pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Odpadá 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno číslo 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 11 pro, ověříme 11, 10, hlasujeme. Všichni již hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pardon, 18 pro, proti. Ověříme rovněž. Zahajuji hlasování. všichni. Konec hlasování. Schváleno. Dobrá. Dva pro. Proti. Zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, strželi se, schváleno. A teď celé znění jmenovitým hlasováním za hlasování. Konec hlasování. Schváleno 22 proti 4. Blahopřejeme zpravodaji. a mobilizace Fondu Solidarity na pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku. Číslo jedna pozměňovací návrh, bude pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Celý text jmenovitým hlasováním zahaju hlasování. Konec hlasování. 24 pro, 2 proti. Blahopřejeme, pane Fernandeš. Dále návrh opravného rozpočtu 2018 číslo 1. A bere to potaz výsledky předchozího hlasování. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Konec hlasování. 24 pro, 2 proti. Dále fond přizpůsobení se globalizaci. Paní Gardia Zabal, technická asistence. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Dva pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Čtyři který bude rozdělen na dvě části. První část pro, proti, strželi se. První část schválena, druhá část pro, proti, myslím, že se zamítá, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni. Konec. Zamítá se 29 proti 9, tedy 20 proti 9, 5, je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Teď celý text jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Schváleno 25 pro, 4 proti. Blahopřejeme paní Gardia Zabal. A nyní tady je tu ten převod z toho předchozího hlasování. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 24 pro 4 proti. A pokud jde o další, tam se to týká účetního dvora, z eh, rozpočet na rok 2018, další oddíly, Richard Ashworth, to není možná zástupce účetního dvora, který je v sále. Možná, že se chce vyjádřit, ale myslím, že to nemá žádné rozpočtové dopady. Prosím, Nikdo nebo ne? Děkuji vám, pane předsedo. Euh, Dobrý den. Týká se to eh, nějakých oprav na úro... Eh, jsou tu dva, tedy jsou tu dva posty AST, eh, stále, stále pozice za jeden, jedna pozice v oblasti inter, eh, informatiky a budov. Tato osoba má konsolidovat eh, centrum služeb, aby bylo jednotné pro obě části, bude mít určité kompetence, takže a bude to, pak je tu administrativní, eh, proto je tu post AST AD, a další ochrana údajů podle nové regulace, bezpečnostní, eh, IT, bezpečnost informační technologie od 25. května 2018. Její osoby už budou, její úkoly budou nekompatibilní, protože budeme mít jednoho osobu na ochranu údajů a jednu na ochranu IT. Takže my chceme konvertovat eh, jeden, jednu pozici AST na AD pro tu osobu, která bude zodpovídat za bezpečnost informací a která bude mít techničtější kompetence. Děkuji. K tomu nejsou žádné konkrétní postřehy, takže mám za to, že ta modifikace, ta změna je považována za přijatou. Dále politika nemovitostí. Eh, k tomu není hlasování. Tím jsme se dobrali konce hlasování. A nyní výbor přistoupí k první výměně názorů na téma návrhu, který nám 2. května představila komise, návrhu víceletého finančního rámce a vlastních zdrojů Evropské unie. A komisař tu byl 3. května. a přislíbil, že budou probíhat práce mezi jeho týmem a naším sekretariátem, aby se vyjasnila srovnatelnost těch čísel, což je samozřejmě složité, protože tu došlo k určitému přeskupování a je těžké najít určitý srovnávací základ. A e, oproti tomu závazku komisaře se zatím nepodařilo fakta vyjasnit. Dnes ráno jsme měli diskuzi na koordinátorech ohledně postupu, ohledně účasti Evropského parlamentu. Teď jde o to, abychom eh, vzali v potaz pozice jednotlivých skupin k tomuto návrhu, které již eh, vyvolaly různé reakce v rámci celého parlamentu, živé reakce 2. Eh, května. Tak ten je, to, je spíš ten tón těch připomínek spíše vstřícný možná bude potřeba trochu odstínit celou záležitost a přistoupit ke kritičtější fázi této iniciativy. Samozřejmě, že tato čísla budou figurovat také na, eh, v rámci kampaně volební. Máme tady tudíž naše zpravodaje pro vlastní stroje, že Depre, který je spoluspravodaj s panem Levandovským eh, k vlastním zdrojům, nás zastupoval 14. května v pondělí dopoledne u příležitosti briefingu eh, Rady pro obecné záležitosti a vyvodil již určité první závěry z tohoto zasedání, s kterými nás seznámí. A pak dám slovo samozřejmě i dalším z vás, kteří se chtějí vyjádřit. A teď Jan Olbricht, Izabel Toma. Ano, děkuji vám, pane předsedu. Když jsme jsme říkali k tomu jisté poznámky, když tady byl pan komisař Ottingen a jak se říkal, máme skutečný problém. A ještě se to zhoršilo. Takže ta čísla, která nám poskytla komise, a zejména to sdělení, které eh, zveřejnila komise o těch číslech eh, budoucího víceletého finančního rámce, tak jak je připravili, podle nás toto vůbec neodpovídá realitě. Eh, oni vždy, když eh, překládají nějaké číslo, tak eh, nám vlastně skrývají tu strukturu, což znamená, že když si tady chceme porovnat ta čísla EU 27 ve srovnání s Evropou 28, tak například zahrnuli Evropský rozvojový fond do těch stropů víceletého rámce, tak, tak je, a tak to je vlastně navýšili. Já tady nebudu dělat analýzu veškerých těch různých triků, které použila komise, ale nás to dostává do situace velkých pochyb, co se týče serióznosti a důvěryhodnosti toho, co nám bylo předloženo. O to spíše, že a tady ještě jednou děkuji eh, službám našeho výboru za práci, kterou odvedli, neboť oni skutečně odhalují ten skutečný rozpor mezi tím, to, co nám oznámila komise, a tím, co my máme na papíře. My bychom měli bývali potřebu, mohli být konfrontováni, eh, potřebu konfrontovat eh, tváří tvář s komisí veškerá ta čísla. Ovšem, my tedy očekáváme, že budeme mít tu slavnou schůzku. Oni nám navrhují, aby pokud tedy my budeme chtít eh, porovnávat ta čísla, která jsou v těch dokumentech a zejména v tom usnesení, skupin, které předložíme na příští plenárce. To budou tedy čísla naši, naše parlamentu, která předložíme. Je to urgentní, neboť nemůžeme tady seriózně diskutovat na našem výboru o finančním rámci, aniž bychom měli k dispozici seriózní čísla. A je tam celá řada dalších aspektů. Máme tady bohužel návrh komise, který vede k zhroucení solidárních politik, zejména se to týče toho, že se škrtá v oblasti koheze dále. A jsme to částečně zažili, když se to týkalo jiných rozpočtů. A ještě jednou tady máme situaci, kdy se tady vlastně Eh, škrtá zejména v kohezi a eh, v zemědělství a je tady velký nedostatek jasnosti, nedostatek ambicí, také vůle v tom návrhu komise. Já už jsem to řekla včera na Evropském hospodářském a sociálním výboru. Já to analyzuji takto. Komise vlastně se již předem přizpůsobila tomu, co očekával, že bude chtít rada. Vedli, a takže byla to taková střední cesta mezi tím, co asi očekávají oni od rady a od nás, ale vůbec to není nějaký ambiciozní vlastní projekt ze strany komise, ale je to něco, kdy oni už se předem přizpůsobí tomu, co mohou očekávat jako možný kompromis. Takže mě to zklamalo Rozhodně parlament si myslím bude zklamán, toto není vůbec na výši našich ambicí a našich očekávání. Paní Kelvin je velice zklamána, že ještě nemůže být mezi náma, že si vlastně mohla vyslechnout paní Toma. Kolem 11 hodiny se dostaví, ale myslím si, že budeme to moci schrnout. Deficit, nedostatek jasnosti a nedostatek ambicí. To by bylo to schnutí. A nyní má slovo Jan Olbricht. Děkuji vám, pane předsedo. Naprosto souhlasím s tím, pro právě, co právě řekla Elizabeth Toma. Já se domnívám, že to, co teď uvidíme, a už to vlastně vnímáme na radě, že na radě na jedné straně máme opozici, protože škrty jsou příliš velké a na druhé straně je to opozice proto, že mm, ta opozice na radě je tedy příliš malá a je poměrně obtížná situace. A proto náš postoj dnes by měl být takový, že bychom my jako parlament se obrátili na radu, ale nemůžeme se obrátit na radu, když neznáme přesná čísla a to je ten problém. Teď máme prostě rozdílné analýzy toho, jaký bude opravdový důsledek návrhu komise. A samozřejmě včetně eh, naší analýzy, analýzy parlamentu. A naléhavě potřebujeme analýzu komise. Proč? No, protože ve skutečnosti pracujeme na mm, takové velice ze všeobecňující úrovni, e, na úrovni prostě všeobecných informací. Proč? Protože pro nás, pro výbor rozpočtu, je to nesmírně důležité, e, že komise změnila strukturu rozpočtu. Například e ISF je teď ISF+. ISF plus není to, čím to bylo předtím. Takže to je dodatečný prvek, který předtím ISF neobsahovalo. Nelze tedy srovnávat ISF dnešní a včerejší. To je rozdílné. Nemůžete srovnávat soudržnost dnes a včera, no, protože soudržnost je jiná, celá ta kapitola je jiná. Čili je tady řada prvků, Eh, o kterých bychom měli vědět něco více, například Invest EU. Co to znamená v konkrétních číslech? Kdo to bude dělat? Eh, protože budeme mít eh, sektorální informace, čili informace podle jednotlivých oblastí pro nás, ale je to nesmírně důležité, jako ten slavný MU balíček. Potřebujeme zejména ten balíček pro eurozónu, kde se říká pět k těm půjčkám až do 30 milionů pocházející z toho. A zbytek by měly být eh, příspěvky jednotlivých států. Čili je tady obsažena řada prvků, které musíme znát, musíme pochopit, že došlo ke struktuře, eh, ke změně struktury a filozofie a že čísla se používají takovým způsobem, že není možné učinit nějaké srovnání. Můžeme se o to snažit my sami, ale abych to zjednodušil, když máme informaci, že soudržnost je minus pět, ne, promiňte, zemědělství je minus pět, přímé platby minus čtyři a soudržnost je minus sedm, co to znamená? Když začneme s analýzou, zejména když máme také tu analýzu parlamentu, která říká, že to není minus 7, ale minimálně minus 10 a fond soudržnosti minus 45. Jestliže je minus 45 fond soudržnosti, tak to znamená, že bezprostředně se to bude týkat těch zemí, kde se ten fond eh, uplatňuje. A možná, když komise vědí, že země soudržnost, pro soudržnost už nebudou zeměmi, které budou čerpat z fondu soudržnosti, No, to je něco, co my nevíme. Možná, že některé přeskočí těch 90 HDP na vnitrostátní úrovni. Ale dokud to nevíme, tak to jsou prostě čísla, která tady vysí, ale my nevíme, co je za nimi. Čili naléhavě potřebujeme naprosto konkrétní analýzu, abychom byli schopni porovnávat situaci a pak začneme na té sektoriální analýze a pak se můžeme obrátit na radu. Teď má zprávu zpravodaj, stínový zpravodaj za vla, na vlastní zdroje. Pan Levandovský nebo pan Depre? Pan Levandovský? Děkuji moc krát. Je prostě rolí komise srovnávat čísla, ale eh, na základě konstantních cen v roce 2018, ale k tomu ještě nedošlo. Ne veškeré výdaje Eh, prostě způsobují, že rozpočet je netransparentní. Nejenom výdaje, ale také příjmy tedy, protože my se snažíme o získávání čísel, ale eh, bereme celoroční průměry od roku 2021 do roku 2027. Čili abychom mohli opravdu vést diskusy o návrhu VFR komise, potřebujeme srovnatelná čísla, která nemáme. Monsieur Depré? Pane Depré? Pane předsedo, já bych k tomu přidal jen ještě pár poznámek k tomu, co řekl pan Levandovský. Souhlasím s tím, co řekl. Takže je, je tu ta absence politování hodná určitých prvků, například ačkoliv jsme již roky žádali, aby mezi příjmy do rozpočtu Evropské unie byly například postihy firem, které porušují aky komunater. A my jsme vždy žádali o to, aby tyto postihy, které platí, mohly jít do rozpočtu, místo toho, aby byly vraceny přímo členským státům. Já chci, aby komise vysvětlila, proč spolu s těmi dalšími pozitivními prvky tam toto nebylo zohledněno. I když Evropský parlament velkou většinou podpořil možnost daň, eh, daně, zdanění podniků v digitálním sektoru, ani tento návrh se tam nedostal. Jinak jsou tu tři hlavní úvahy. Jak se chci připojit k obavám kolegů vyjádřených eh, ohledně čísel a srovnatelností budoucího rámce víceletého a stávajícího rámce. Protože když to analyzujeme, samozřejmě nemůžeme mít úplně jasno, proč, protože ten srovnávací základ není vždycky totožný. Komise nám musí dát jasně eh, strukturovaný dokument, který nám umožní toto srovnání mezi oběma finančními rámci. A za další, bude tu několik složitých bodů, politika soudržnosti, společná zemědělská politika a mechanismus pozastavení pladeb při e, nerespektování právního státu. E, samozřejmě ta krácení mohou být velice výrazná, musíme o tom eh, hodně eh, vážně hovořit s komisí, abychom měli ten jasný eh, srovnávací základ, abychom mohli skutečně zvážit závažnost těch, těch případných snižování nebo škrtů dal určitý mechanismus, na základě kterého navrhu, navrhuje komise možnost pozastavení pladeb. Tady bude určité odstupňování těch eh, opatření, která může přijít, eh, která může přijmout na základě eh, určitých hodnocení a my jsme jedno, jednou z institucí, která je zařazena do roz, rozhodování o, o rozpočtu jsme rozpočtovým orgánem a musíme v tom mít své slovo. My jsme jednou, eh, jedním ze dvou orgánů rozhodujících eh, eh, o rozpočtu a přitom k tomu nemáme slovo, no to není možné. Musíme k tomuto mechanismu rovněž mít možnost vyjádřit náš názor a mít k tomu nějaký vstup. Děkuji. A Slovo dostanou stínový zpravodajové, pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Řekli jsme, a bylo to správně, že ďábel se vždy skrývá v detailech. A bohužel se nám to stále osvědčuje. Já si myslím, že bychom měli zvěřejnit ta čísla, které máme, tak abychom také mohli vysvětlit naší metodologii. Není akceptovatelné, abychom měli 40% škrt ve fondu soudržnosti. Ten je přeci pro ty nejchudší země, pro ty, který mají méně než 90% HDP na hlavu a tam jim se škrtat 45% ve fondu soudržnosti. To je vlastně konec politiky soudržnosti. Už nebudeme mít politiku soudržnosti. Mohli bychom to nazvat politikou anti soudržnosti, proti soudržnosti, protože už nebude sloužit tomu cíli, aby se bojovalo proti těm nerovnostem. 45% nebo těm 5% níž ve Fondu pro rozvoj Verkova, to také není ta nejlepší forma, jak bychom měli bojovat s regionálními asymetriemi. Není to ta nejlepší forma, jak zajistit územní kohezi ten venkov, venkov je důležitý pro Evropskou unii. Bez něj Evropská unie neexistuje. Návrh komisy je, když se podíváme přesně na ty detaily, je proti, jde proti Šumanově deklaraci, protože tam šlo o skutečnou solidaritu a konkrétní kroky. Tento návrh komise, tento nový víceletý rámec 21 až 27, to není rámec pro solidaritu. A důležitá je ještě jedna věc, a to je transparentnost. Vidíme, že tady máme různé škrty, nejdřív je to 7% koza, pak 7, 5%, pak je to 6%. A najednou vidíme, že ty škrty jsou mnohem větší než těch 10%, že v té kohezi jde o mnohem větší číslo fond pro soudržnost eh, tam je více než 45%, v zemědělství je to více než 15% a v rozvoji venkova více než 20%. A proto tento návrh je návrhem, který musí být vylepšen, musí se změnit. A také potřebujeme nyní, kdy komise se zavázala minulý týden k tomu, že budou technické schůzky, proto abychom měli dobrý pracovní základ, aby nám vysvětlili metodologii a komise nedodržela tento závazek, ty schůzky nejsou a není to kvůli tomu, že Evropský parlament by nebyl ochoten se jich zúčastnit. A nyní máme ta čísla, která máme a měli bychom je předložit. Eh, nemůžeme tady eh, srovnávat hrušky s jabkami. Musíme mít dobrý slovnovací základ eh, pro ta čísla. Musí to být konstantní ceny. Nemůžeme tady srovnávat čísla z roku 2011 s čísly z roku 2018. A ještě další aspekt, já už jsem to jednou řekla na jedné schůzi. Nemůžeme tady něco vzít z levé kapsy a dát do pravé kapsy a říct si potom, že máme o dvě eura víc. To prostě není možné, to jsou ty stejné peníze. Máme tady obálky a částky, ale nemůžeme tady z jedné obálky něco vzít, abychom financovali jinou politiku v jiné obálce a řekli, že je to navýšení. No to není navýšení a na to si musíme dát velký pozor, neboť to se děje v tom návrhu. Tedy pro nás, pro parlament, to znamená velkou práci. Musíme požadovat transparentnost a musíme požadovat také, aby ten rozpočet podporoval hodnoty Evropské unie, aby je realizoval a ne, aby je porušoval. Bien. Monsieur Viotti. Pan Viotti. Grazie Presidente, ma è una discussione complicata. Děkuji, pan předsedo. Myslím, že toto je opravdu komplexní rozprava, komplexní záležitost. Není to jednoduché. Jak jsme slyšeli již z prvních prezentací, paní Toma a dalších, chybí nám nástroje, chybí nám podklady pro tu diskuzi, protože nevíme, jaké jsou ty, jaká jsou ta čísla, jaké jsou ty částky k soudržnosti, k SZP. Neobdrželi jsme seriózní odpověď také k otázce vlastních zdrojů. to zmínil pan Depré. Takže na pozadí toho vnímáme Komise vnímáme jaksi Evropu bez ambicí, bez politických podnětů pro příští finanční rámec. To je pak dost těžké. A já tohle skutečně adresuji nám všem, to, co tu děláme, je tak trošku retorická záležitost, kdy mluvíme sami se sebou. My se musíme bavit s komisí a to co nejdřív. Musíme být schopni se ponořit jaksi do eh, obsahové stránky té věci, do těch čísel. Jakmile odstraníme veškeré zbývající pochybnosti, pak se můžeme bavit o jednotlivostech. Pan Fernandeš, myslím, že řekl velmi relevantně to, co bylo potřeba říci k politice soudržnosti. A ještě jedna věc. Je naší povinností, abychom respektovali e, zásadu transparentnosti vůči občanům. Tohle musí být rozprava otevřená, veřejná, upřímná kdy občané musí mít možnost to vidět, vnímat. Máme na mysli eh, malé a střední podniky, jednotlivce. Já sám mám mnohé otazníky ohledně budoucnosti Evropy, budoucnosti malých a středních podniků, protože Evropa skutečně se dostává eh, do jakési zóny nejistoty. my bychom rádi byli schopni věci s věcmi počítat do budoucna dlouhodobě s investicemi a tak dále. Ale pokud nevytvoříme tu jistotu pro naše občany, jak pak mají ty organizace investovat? Musíme vytvořit podmínky pro skutečnou rozpravu, to znamená mít v ruce ta čísla a pak eh, se obrátit k meritu věci. Pan Kolmel má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. O nutnosti toho, že musíme mít dostatečné množství spolehlivých čísel, se hovořilo již mnohokrát, já to naprosto podporuji, to je přirozené, není možné, abychom neměli rozumný základ pro naši diskusi. Nad to nepotřebujeme pouze čísla, ale také základy pro výpočet, tu metodologii. Neboť pokud někde zjišťujeme nějaké velké změny, tak mají možná dobré odůvodnění, ale když ty důvody neznáme, tak o tom těžko můžeme diskutovat. Maximálně bychom mohli spekulovat a to, myslím, není naším úkolem. Jinak musím říci, že jsem toho názoru, že vše, co jsem teď vyslechl, tak nějak minulo vlastní jádro problematiky. Když říkáme, že komise není dostatečně ambiciozní, tak podle mne tento argument vypouští jednu záležitost, a totiž to, že komise eh, pracuje s výpočty, s kalkulacemi, kde říká, že z jejího pohledu je to takto realistické, že toto členské státy podpoří, tedy rada my tady můžeme si říct, ano, měli bychom rádi tolik a tolik peněz, velké množství, ale to je nerealistické, tím jsme úplně mimo realitu. A týká se to mnoha oblastí, o kterých jsme právě debatovali. Když se tady neustále opakuje, že musíme investovat, abychom měli ekonomiku, které se bude dobře dařit, to, no tak to je špatný přístup. Ekonomika, to se daří dobře v případě, když budeme mít velice uh, štíhlou regulaci, když budeme dávat mnoha lidem šanci, aby mohli být hospodářsky, ekonomicky úspěšní. Ale my jako Evropská unie tady nemůžeme nahrazovat ekonomiku. A my pak e, vlastně vytváříme v občanech falešná očekávání. Nemůžeme se nadměrně vměšovat do těchto oblastí. Ano, investovat můžeme tam, kde je možné vytvořit přidanou hodnotu, infrastruktura, výzkum. A o tom můžeme ale diskutovat již nyní a nastavit si ty správné priority. To bych viděl jako náš úkol a v konečném důsledku není správné, když se neustále opakujeme, že nesmíme již rozlišovat ty čisté plátce a čisté příjemce. To je také mimo realitu. Prostě existují čistí plátci. Tyto země jsou a já si dokážu velmi dobře představit, že na radě, a dnes se o tom již hovořilo, že tam není ta jednomyslnost, kterou máme údajně zde, ale dnes máme alespoň, zde máme alespoň velkou většinu pro to, aby se vydávalo více peněz. Když ovšem je tady situace, že ti jedni jsou čistí plátci a ti druzí čistí příjemci, no tak tady už máme předem na programován konflikt, ale s tím prostě musíme počítat, musíme ho řešit a nemůžeme ho jaksi eh, nechtít vidět. To by byla má doporučení. Děkuji, pan Depre. Ještě velmi stručně, pane předsedo. Já už jsem mohl eh, se vyslovit, takže já se připojí ke všem kolegům, kteří chtějí, abychom měli srovnatelná čísla, tak abychom mohli mít základ pro naše práci, abychom mohli zjistit, co se vlastně odehrálo. A dále, tady komise říká, co, že to se týče výzkumu, je tady nárůst 13% místo 50%, Erasmus+, to je 70%, je třeba, abychom to věděli. Abychom věděli, jak vypadá ta realita. Musíme mít základ, tak abychom mohli skutečně srovnávat. A druhá věc, abyste to právě řekl, pane předsedo. Tady je určitá kamufláž v tomto rozpočtu. Uh, oni nám prostě tady tvrdí, že říkají, že někde je navýšení, ale ono to není skutečné navýšení. Je to výdaj, který byl přesunut z jednoho rohu do druhého rohu a m, mm, pak se hovoří o navýšení. A, ta, a pak taková politická úvaha, pane předsedo. Přáli bychom si, dokončit víceletý rámec před volbami. To je postoj parlamentu. A musím říct si, že pokud eh, musím, budeme muset předstoupit před voliče v určitých zemích s tím, že tady máme snížení v oblasti eh, koheze a zemědělské politiky, tak já nám tedy přeji opravdu mnoho, mnoho štěstí u těch voleb potom v takovém případě. Ano, předseda tomu si říká zásada reality, jak to říkal pan Kelmel. A slovo má nyní pan Soli. As it has been said, it's uh, really difficult to take a, clear stance. Bylo samozřejmě uh, složité zaujmout jasný postoj k návrhu komise. Když eh, je tu eh, problém se srovná, srovnávat čísla, mít, eh, když, nemá, když nám chybí podrobnosti, když nevidíme do těch konkrétních problémů, každopádně jsou tu některé velmi zajímavé body, ale celkově si myslím, že je to příležitost, kterou si komise nechává ujít. máme, můžeme se dívat kriticky na různé záležitosti v návrzích komise. Ale pokud mám zdůraznit naše hlavní obavy, tak jsou to následující. Jednak otázka e, objemu. Tento rozpočet není dosti ambiciozní. Celkově to navýšení návrhu komise je pouze 0,8%. To je příliš málo při zohlednění všech výzev a politických ambicí. Takže k tomuto objemu je tento návrh velice vzdálen našim návrhům parlamentu, to znamená 1,3 hrubého národního příjmu. Dále otázka solidarity. Je nutno zdůraznit boj proti nerovnostem mezi jednotlivými územími, mezi lidmi. A když tady vidíme návrh, kdy politika soudržnosti má být takto výrazně snížena. A sociální fond také má velmi nízké navýšení, které je nedostatečné. S ohledem na to, že zmizí iniciativa zaměstnanosti eh, pro mladé, tudíž se domníváme, že tento přístup je velmi slabý na to, aby mohl řešit veškeré nerovnosti v rámci Evropské unie. A další oblast, v které máme obavy, je jakási militarizace rozpočtu 17 miliard, které podle návrhu komise budou zasvěceny evropské obraně Pokud jde o to, jak postupovat, měli bychom i nadále být schopni hájit pozici parlamentu v těch dvou zprávách z vlastního podnětu, které jsme schválili před několika měsíci. Musíme být schopni hájit hlavní body obsahu tohoto návrhu Slyšeli jsme o těch diskuzích v radě, o tom, aby byla zachována ta jasná podpora, kterou tyto návrhy obdržely před několika měsíci na plenárce. Takže musíme jasně ukázat, že je tu ochota hájit ambicioznější rozpočet. Děkuji. Pan Zany. Grazie, eh, presi... Děkuji vám, pane předsedo. Obecná uvaha nejprve. Naslouchal jsem kolegům. A tato rozprava nedává příliš velký smysl na základě toho, že nám chybí čísla, ale nevím, jestli s tím mohu zcela souhlasit, protože velké hlavní směry toho, čím má být VFR, zejména podle představ komise, se mi zdá být relativně jasný. Ano, je jistě dobré, že musíme čekat ještě na přísná čísla, abychom se mohli definitivně vyjádřit, ale ty hrubé hlavní směry se tady již eh, jaksi naznačují. Ten jejich obrys už máme. A tento návrh nepovažuji za přijatelný a poměrně daleko vzdálený od toho, co od nás vlastně očekávají občané a občanky. A v roce 2019, až půjdeme do voleb, tak to bude pro nás velice obtížné to voličům vysvětlit. E, domnívám se, že před námi stojí ještě pořádný kus práce, aby se nám podařilo dosáhnout takového e, finančního rámce, který se přiblíží tomu, co očekávají občané. A možná, že by bylo možno již vyslovit některé připomínky. Za prvé, není smysluplné vytvářet mm, víceletý finanční rámec, který se navyšuje zatímco se občanům už eh, teď říká, že od března eh, roku 2019 sníží počet členských států z 28 na 27. Občas se také hovoří, že s institucemi se nakládá tak, jak nakládá dobrý otec s hospodařením rodiny. A když v rodině se smrskne počet členů z pěti na čtyři, tak je asi také smysluplné, že se, že se sníží výdaje v té rodině. Právě eh, už z toho důvodu, že tady není stejná potřeba. A proto pro mě jaksi z politického hlediska není možné se připojit k tomu, co to zaznělo a co do čísel budeme potřebovat snížený rozpočet a pak těm hlavním směrům komise. Politicky považuji za riskantní, aby se vytvářelo spojení mezi některými fondy a politickým hodnocením k přístupu něk- určitých členských států. A teď se tady neodkazuji pouze na ten návrh dát k dispozici určité prostředky v návaznosti na situaci právního státu. Pan komisař Tingo řekl na plénu něco, co by nemělo být nasměrováno jaksi k potrestání určitých zemí ale eh, z titulu současné politické situace aktuální, zejména spíš postoje komise ke dvěma členským státům, je třeba vycházet z toho, že to spojení tady existuje. A také mm, se eh, odkazuji na otázku stabilizace eura, eurozóny a reform. A Některé členské, a některým členským státům se říká, když provedete takové reformy, které my si představujeme, tak jenom pak dostanete odpovídající peníze, ale to je vydírání, které instituce nemohou provádět. Každopádně čekáme ještě na přesná čísla existují škrty, které se týkají zejména sektor zemědělství, ale ty přivedou zemědělství do velkých potíží, protože už teď je to odvětví, které vězí v potížích, alespoň u nás v Itálii mm, kde, eh, která byla postižena sankcemi proti Rusku. Tam se to dotklo zemědělství a další škrty eh, v SZP by prostě měly velice negativní dopad na zemědělství v některých členských státech, které možná ještě nejsou tak dalece rozvinuty. Kromě toho zemědělství eh, činí se podílí větším objemem na HDP, takže zemědělství ve všech zemích je třeba stále stabilizovat teď eurozona to by mělo nejenom dopad na země, které se musí jaksi rychleji rozvíjet, ale bude to mít dopad také na regiony, Eh, pardon, eh, v oblasti soudržnosti. Bude to mít prostě dopad na regiony, které používají tyto prostředky pro zvýšení hospodářského růstu. Mm, a prostě vytvářet rozpočet takovýmto způsobem, zatímco vnitrostátní situace poukazují na to, že vize jednotlivých zemí na vnější obranu se podstatě rozcházejí, to tedy nevím. A potom Poté, co jsme do posud slyšeli a po tom prvním návrhu předloženém je třeba vycházet z toho, že po sedmi letech administrativní náro, na administrativní prostředky se zvýší. No, také není přijatelné. A poslední bod, fond pro země, které chtějí přistoupit k Evropské unii, tady se plánuje, že snad mají být dány k dispozici i pro Turecko. No, ale tady je třeba přece zohlednit eh, to, jak se situace s Tureckem doposud vyvíjela podle toho ty prostřed, to těmi prostředky vybavit, protože některé členské státy, no, od nich se považuje dodržování zásady právního státu, ale potom se dávají k dispozici prostředky, kde tedy zásady právního státu nejsou respektovány vůbec. A E, tím jsme ukončili e, vyjadřování stínových e, zpravodajů a vlastně jako závěr bych řekl, že všichni potvrzují rozhodnutí, které jsme zaujali v rámci koordinátorů a mm, já tedy napíši protestní dopis komisaři, protože komisař, když přišel 3. května před výbor, tak akceptoval, že náš tým, s kterým, jsme se setka, s kterým se setkal v pondělí, následující pondělí, dostane komparabilitu čísel. K tomu nedošlo je tady spoždění, ale toto spoždění eh, odůvodňuje náš protest, který tento odp- toto odpoledne odešlo panu komisaři Ettingerovi. A teď pos- máme postup Catch the Eye. Prosím, první řečník, pan Gajer. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já podporuji eh, přístup kolegyň, kolegů i váš, že prostě naléhavě potřebujeme srovnatelnost čísel. A eh, rád bych nás povzbudil k tomu, abychom eh, Vím, že na jaksi odborné úrovni by bylo velice obtížné, abychom tady nastartovali to, k čemu došlo pod vaším předsednictvím abychom k tomu uspořádali seminář, tedy také za účasti poslanců. To bychom měli udělat, protože si myslím, že by nám to umožnilo vyřešit určité odborné otázky a také bychom měli požádat odpovědící oddělení rady aby se účastnilo takového semináře, protože když hovoříme o otázce srovnatelnosti, komparability čísel, tak je přece rozhodující, aby eh, všechny tři instituce měly srovnatelnou situaci v komparabilitě. Abych bych nerad, abychom seděli na třístranných jednání, na trilogu, trilogu a prostě hodiny se museli hádat se zástupci rady Eh, jaká interpretace eh, patří jakým číslem, protože něco takového už jsme zažili. To je tady jeden bod. A druhý bod, teď bych rád odkázal na to, že možná ne všechno je způsobeno jakousi zlovolností či pokrytectvím, protože se prostě posunují určitá čísla na základě Brexitu. Já jsem nedávno eh, se účastnil eh, akce, kde byli také zástupci litevského velvyslanectví, kde zaznělo, že se Litva rozvíjí eh, s méněrem k situaci netoplátce. A když se podíváme, že celkově se sníží HDP v Evropě po Brexitu, no tak střední hodnota, průměrná hodnota je daleko nižší než taková, kterou máme v současném víceletém finančním rámci a v tom případě také finanční proudy se mění. Já bych vás rád, kolegyně a kolegové, varovat, že eh, budeme mít takovýto seminář ke komparabilitě, takže to tak je, jako kdybychom prostě zdvihli oponu a najednou viděli jasně, ne, ta situace se skutečně dramaticky změnila, proto se musíme podívat tak trochu taky na to, abychom při veškerých našich přáních po srovnatelnosti, komparabilitě čísel, které sdílím, abychom si uvědomili, že tady máme také jiná čísla na základě měnící se struktury, z toho, z čehož musela vycházet komise. Podívejme se například na to, že finanční ministerstvo v Berlíně e, straší e, lidi čísly, e, jaké bude velké zatížení, že v koaliční smlouvě stojí, že Německo je ochotno nutno dát více peněz, za to můžete poděkovat mě, protože to tam bylo na základě mého podnětu zapsáno do eh, koaličních vyjednávání. Je tam teď zapsáno, že i tato současná vláda to udělá. Máme také sociálně demokratického ministra v Berlíně, ale finanční oddělení je pod panem Schäuble a ti jednají tak, jak to známe. A ty samozřejmě dělají takové triky, že připočítávají inflaci za sedm let a další věci, že se prostě něco zvýší 28%. A to znamená, že tady bude prostě, e, jak, jak bude vypadat základ při vyjednávání na radě při veškerém přání po srovnatelnosti. Nestrácejme ze zřetele konkrétní situaci a mně záleží na tom, abychom neměřili pouze změněné finanční proudy, protože všichni řekli, no tyto škrty nejsou přijatelné, toto navýšení je příliš nízké, ale o to více se musíme zaobírat obsahem, změněným obsahem programu. A k tomu jsem doposud slyšel příliš málo. A ještě jedna informace k těm netoplácům a netopříjemcům. Já zcela vědomě říkám jako německý poslanec tuto větu. To je diskuse z 20. století. Samozřejmě existují finanční proudy, teď pan Krömer právě odchází, které nejsou vůbec měřitelné e, letiště, která bylo muse, které bylo zřízeno v Aténách pro olympijské hry, to eh, stavila jedna firma z Essenu v Atenách. To znamená, že peníze ze německého rozpočtu šlo do evropského rozpočtu, z evropského do řeckého a z řeckého do firmy Hochtí v Esensku, která až do dneška tam provozuje ceřinou společnost. A samozřejmě tyto finanční strouby, proudy už nejsou měřitelné, ale ukazují nám, že ve společném hospodářském prostoru, kdo platí, kdo něco dostane zpátky, to mi přijde jak diskuze z 19. století, protože no z 20. tedy. A já jsem rád, že německá diskuse se začíná pohybovat k realitě společného jednotného trhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Chci pozdravit paní Kalvino, která se k nám připojila a která si chce vzít slovo. Ale ještě jsme nevyslechli paní Toma. Tedy nevyslechli jste paní Toma. Mohla byste paní Toma schrnout o to, co jste nám řekla předtím? Já myslím, že to uděláte vy. Ale dobře. Ten problém, paní Kalvinu, před nímž tu stojíme, spočívá v tom, že máme pocit, že když e, srovnáme to, co říká komise a ta čísla, tak je tu zkrátka určitý problém. Protože ta čísla, jakmile je budeme moci, jakmile se na ně skutečně podíváme a prostudujeme, tak nezní příliš hodnověrně. Eh, například eh, využívání toho nikoliv eh, konstantního, ale spíš běžného výpočtu. Máme tu otázku výzkumu, máme tu otázku těch čísel k, k těm stropům, které jsou předložené eh, komisí, ta slavná 140, reintegrace rozvojového fondu, který byl nyní mimo a nyní má být reintegrován. integrován, takže pak musíme vypočítávat 1,08 pro příští eh, rámec, takže to jsou ta čísla, která si děláme my sami, ale my jsme to již řekli, celý výbor, chtěli bychom vést eh, seriózní diskuzi ohledně, metod, mm, mm, ohledně těch eh, eh, způsobů výpočtu, ohledně srovnatelnosti čísel, abychom měli co nejobjektivnější představu o tom, co se nám tu vlastně navrhuje. Zatím tomu tak nebylo ta, eh, v té první verzi to možná bylo ještě horší, ještě okatější. Takže, paní uh, Kenan Tamisie, prosím, děkuji kolegové, mi již řekli, už mě informovali o tónu těch prvních příspěvků. A paní Toma se vždycky samozřejmě vyjádřila, eh, tedy, tedy úctivě mi sdělila eh, tu podstatu, zopakovala to, každopádně všichni jsme tu na jedné lodi. Já jsem vděčná všem, i panu Gajerovi, je škoda, že odešel, protože myslím, že on se dotkl těch, eh, té klíčové záležitosti. Diskuze o, o transparentnosti, srovnatelnosti. A do, dovolte mi říct několik eh, poznámek. Eh, máme stovky a tisíce různých čísel, můžeme dělat výpočty různým způsobem. Vlastně všechny jsou nakonec správné, ale nám jde o to, že se snažíme přispět eh, k té práci tak, že budeme co nejtransparentnější ale souhlasím, že bude potřeba další technické práce. Tato technická diskuse se již před, je již naplánována na 24. května, kdy bude technické zasedání. A byla bych velmi ráda, ráda bych eh, sem přišla, ráda bych vám eh, eh, odprezentovala základní body, protože chceme, aby ve vztahu k eh, parlamentu byla naprostá jasnost. Všechny dokumenty, které jsou předávané eh, radě, jsou předávány paralelně také parlamentu. Takže tady je naprostá jasnost a rovné zacházení mezi parlamentem a radou. Pracujeme na té srovnávací tabulce, ale jak řekl pan Gajer, musíme k tomu přistupovat opatrně, obezřetně, protože najednou to není rozpočet pro 28, ale 27. To je jiný svět. A to je to nejdůležitější poselství. Je to moderní rozpočet pro budoucí Evropskou unii o 27 členských státech. Takže nemůžeme jen slepě e, přebírat ta čísla a e, srovnávat je. My musíme zjednodušit rozpočet, zjednodu, to, to znamená, že přistoupíme k určitému eh, přelaďování těch eh, programů, kdy my se snažíme víc stříc hlasům tohoto parlamentu, že potřebujeme přehlednější rozpočet, jasnější rozpočet, který je sladěný s politickými prioritami. A my jsme eh, udělali maximum v rámci komise, abychom takový návrh předložili. Já ráda vysvětlím, jak se ta architektura mění metodika, již jsme se řídili ve věci zemědělství a soudržnosti, což jsou ty, eh, řekněme, eh, citlivé eh, otázky, citlivá témata, k tomu se jasně vyjádřil pan Depre, to je tak ten přístup byl, že jsme vzali stávající víceletý rámec, vzít tam ten rok 2020, to je ten nejvyšší rok stávajícího rámce stá, ve, ve vstávajících cenách a odstranit alokaci eh, Spojeného království, ten příspěvek Spojeného království, tam, kde je nějaká alokace jasná, národní, je to jednoduché, třeba u zemědělské politiky, jinde jsme museli udělat odhad. A nebylo by na místě, kdybychom to dali do dokumentu, protože jsou to pouze odhady, je to pouze pracovní uh, Eh, předpoklad, odhad a z toho jsme pak vypočítali ty změny. A z toho pak vznikla ta čísla, která byla veřejně eh, sdělena. Neměli bychom však eh, reagovat unáhleně, aniž zohledníme tento velmi důležitý prvek a to, že v té rovnici najednou už nám chybí Spojené království. Dále, prosím, já vím, že lákavé se zaměřovat na procento HDP, eh, ale jsou tu zastoupeny všechny členské státy. Možná by se nemuselo používat to jednoprocentní číslo, protože to neodráží potřeby, protože HDP se mění. Proč by to mělo být procento? Abych to řekla upřímně, to, co je v návrhu komise, představuje 1,114 HDP na základě odhadů komise, které byly publikovány den po tom návrhu komise. Kdybychom se podívali na například uh, čísla z minulé, z loňského roku, tak by to bylo možná bylo 1,16 nebo 1,15. Čili nebu, ne, ne, nefixujme se že chce, na to, že chceme 1,3 například. To není, to není správné. Co když HDP v budoucnu poklesne? To, co tady předkládáme jako návrh, je něco, co jsme popsali jako realistický návrh, který odpovídá nominálnímu zvýšení 15%, když zohledníme Evropský rozvojový fond. Čili je tu navíc ještě ten rozvoj fond a to je de facto 15% zvýšení ve stávajících cenách, což odpovídá i předpokládané inflaci, takže je to rozpočet, který je konstantní de facto. V konstantních cenách tedy. Ale přecházíme z EU28 na EU27 a rozpočet samotný je udržován na stejné úrovni v konstantních cenách. Lze to vnímat z různých perspektiv z různé perspektivy. Můžeme říci i, že to je pragmatické, i že to je ambiciozní, protože máme vlastně stejný rozpočet i v 27 členských státech. V rámci rady bylo hodně lidí, kteří, kteří říkali, menší unie rovná se menší rozpočet. A my tohle nenavrhujeme. Takže to jenom, eh, abych to trošku jaksi uvedla do kontextu. Kromě toho tu by na, bylo vynaloženo silné úsilí o to, aby to bylo vy, vyvážené a spravedlivé mezi těmi 27 členskými státy. Komisař opakovaně odkázal na to, že ta mezera, která tady bude v důsledku Brexitu, by neměla vést k nějakému stoprocentnímu eh, snížení, čili my 50% té mezery prostě, eh, to, to bude muset být sníženo a 50% budou nové čerstvé peníze, které do rozpočtu přijdou. Čili toto je podle mě spravedlivý návrh a není tu žádné odůvodnění jakýchkoliv rabatů, které ty chceme odstranit. Co je také realistické, jak řekl pan Gajer, že ten vyšší rozpočet nominální znamená samozřejmě zvýšení uh, příspěvků, uh, by znamenalo zvýšení příspěvků v tom prvním roce, což eh, pro, proto tu je toto přizpůsobení, aby nedošlo k nějakému skoku, skokovému, skokové změně z jednoho roku na druhý. A kromě těch návrhů nových vlastních zdrojů, což je věc, která je hodně blízká, na které tomuto parlamentu hodně záleží, tak pro nás jde o vyváženost a spravedlivost. To je důležitý prvek. A když se bavíme s některými členskými státy, tak jim říkáme, když se podíváte na zvýšení vlastních příspěvků, nemůžeme to brát nominálně, nemůžeme říct, je tu zvýšení určitého počtu, třeba 30%, někdo zmínil, není na místě to vnímat takto, protože je to sedmiletý rozpočet a za těch sedm let bude inflace, růst HDP, odstranění rabatu, to je další potenciální změna, vyvážení příjmů v důsledku Brexitu a pak dodatečné výdaje, ale nesmí, můžeme to směš, směšovat všechno dohromady. Dívej, dívejte se na to proto reálně. Proto chci jen upozornit, že když to vereme Eh, z hlediska reálných čísel nebo nominálních čísel, to jsou dva různé způsoby, jak vnímat tu též realitu. A proto, eh, když se díváme na víceletý eh, rámec, tak tady je to skutečně v, v reálných číslech i v nominálních číslech a vy říkáte, že potřebujeme ten referenční rámec. A jaký může být nejlepší odhad? A nechat pak na rozpočtovém orgánu, aby udělala výpočet. Ale uvědomme si, že to je nový rozpočet pro novou architekturu evropského rozpočtu. Takže zaměř, zaměřit se pouze na to srovnání, to myslím, že je zavádějící, bude tu plná transparentnost eh, a my rádi to tu odprezentujeme, rádi vám vysvětlíme i ty věci, které nejsou na první pohled vidět z toho ale které jsou velice důležitý, důležité při přípravě právního základu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A, eh, Všemohle zklamání vyplývá z toho, že když nám tady pan komisar představoval 3. května rozpočet, tak se zavázal k tomu, že vaš tým a náš tým, tedy sekretariát výboru pro rozpočet se může hned další pondělí setkat právě proto, aby si vyjasnili srovnatelnost. A tedy by se vůbec nic nestalo, což pro nás je zklamáním. Jsme z toho frustrováni a Vidíme, že zde probíhá debata, která je protknuta různými podezíráními či odhady a to prostě eh, tak to my nemůžeme pracovat. Takže kdy, kdy dáte na stůl ta čísla? Ta jasná, nepopiratelná čísla, která nám dovolí mít srovnatelnost a která odstraní veškeré pochyby. Například, když tady vypočítáváte částky eh, navýšení částek pro Horizont 2020, vy z toho vyjímáte ty částky, které vždy byly odstraněny kvůli britskému napadu. Je to správný přístup? Já nevím. Si to vypadá velice dobře, protože to vypadá jako pokrok, ale eh, máme tady ty veřejné zakázky eh, a tady víme, že ty britské laboratoře byly asi vždy nejvýkonnější, když šlo o například eh, přihlašování se do těch výběrových řízení. Tedy já nyní dám slovo paní předsedkyni Gresle. Děkuji, pane předsedo. Vracím se k debatě, kterou vedli kolegové. Přání po více peněžních prostředcích je zbožným přáním, ale musíme se také zamyslet nad tím, pro co chceme více peněz. Když se podíváme na zprávy účetního dvora o těch zásadních politikách EU, ať už je to soudržnost nebo zemědělství. A včera jsme na Kokobu měli opět zprávu, kde šlo 18 miliard eur ročně, to je e, regulace podnikových prémí. Tak tady musím říci, že myslet si, že to vše nyní funguje skvěle, je, e, to prostě není pravda. Já vám říkám, dívejte se na takovéto zprávy, aby se přestali s tou představou milnou, že pokud se mi něčeho dosáhnout, stačí na to vyhradit více peněz. Tak tomu bohužel není. Já vás tedy varuji, aby se ta debata nezrhla peněz je dost, ale všichni musíme zejména pracovat na tom, abychom ty peníze vydávali lépe a cíněli, cíleněji. Například v zemědělství 90% prostředků dostává 10% těch největších zemědělských podniků. Mě to šokuje. Mě šokuje to, že tolik lidí pouze bojuje za to, aby bylo více peněz. Vždyť to hlavně závislí na tom, jak bude vypadat ta budoucí politika zem, společná zemědělská. Je třeba, aby ty tu, tu smysluplnost těch plánovaných investic můžeme hodnotit teprve, až budou hotové právní akty, texty legislativní. Nemá smysl to vše pouze kritizovat, pouze proto, že máte pocit, že není dost peněz. Podle mne dost peněz je. A také si myslím, že v kohezi existují úspěchy. Ano, máme tam tu zajímavou výstavku generálního ředitelství o těch čtyřech státek Vyšehradské čtyřky. Nejúspěšnější země je Česká republika. 3% nezaměstnanost, nejnižší číslo v celé Unii. Polsko má 5%, takže to není tak, že by všude panovala strašlivá chudoba, že bychom tady měli země třetího světa. Ne ty země za těch 13-15 let, kdy jsou členy EU, byly velmi úspěšné. A to je to přesně byl ten cíl těch peněz a oni úspěšní byli. Nyní tedy dělat, jako kdybychom museli i nadále zachovat stejnou vyšší podpor, to je naprosto nepřiměřený postoj. Je třeba se podívat, jak vypadá realita, jak se skutečnost vyvinula. Pro mě je to velmi důležité. Já si také myslím, že čím dál tím zatěžujeme administrativy příliš tím, že nutíme, aby čerpali více a více peněz. Ne, protože ty peníze pro regionální politiku se nečerpají správně, protože už ty administrativy vůbec neví, jak to vyčerpat, takže já si nemyslím, že více peněz nám pomůže. Je třeba se spíše zaměřit na země. Na jihu, ano, s tím souhlasím, ty hospodářsky se srovnáním s východem si na tom stojí poněkud hůře, ale také nemá smysl tam sypat pouze další peníze, další opatření. A tady musím říct, že jsem zklamaná, tím, co navrhla komise. Já tam opět postrádám skutečnou analýzu dosavadních problémů. Paní Kalvíňo, já jsem si ten pracovní dokument pročetla, ale není to analýza programu tak, jak eh, bychom si ji přáli, abychom eh, přesně viděli, co bylo úspěšné a co ne. Je mi to líto, velice, neboť tady opět, tady jaksi slepě se zaměřujeme a zabýváme novými programy. Je to velká škoda, že nemáme skutečnou analýzu těch dosavadních programů. Jinak v balíčku se mi líbí, že tam máme hodnocení právního státu a že komise sama sobě e, dává více možností, jak vidět souvislost mezi právním státem a evropskými subvencemi. Je to důležité, protože v některých členských státech ta situace není dobrá. Za našimi zády se nám dějí věci, o kterých vůbec nevíme. Bohužel se musíme domnívat, že na našimi zády tam dochází k nelegálnímu financování například i politických stran a to je velice důležité. A líbí se mi, že EDF je konečně zaintegrován do rozpočtu, to je požadavek již velmi dávný. A já si myslím, že to rozpočtu prospěje, když tedy EDF bude zahrnout. Abychom i my měli nad ním kontrolu. A Apeluji na to, nemůžeme se držet té staré Evropské unie. Máme před sebou kolosální výzvy a potřebujeme nové financování, ale to prostě může být pokryto pouze, nebo aspoň částečně tím, že se něco přesune. Tak to prostě je. Ty transfery jsou nutné. Jinak si myslím, že ten balíček, který byl předložen, je velmi dobrý. Můžeme ho vylepšit, ano, ale pokládám za nevhodné, když to takto kritizujeme naprosto a snažíme se pouze držet těch starých postupů a to k ničemu nepovede. Co se týče Brexitu, to, že odejde Velká Británie, tak to má stejný dosah, jako kdyby z EU e odešlo 20 nejmenších zemí. 20. Takže já si myslím, že my vůbec jsme ještě nedohlédli na význam Brexitu. Je třeba si tohle uvědomit, jak hluboký zásah znamená to, že Velká Británie odejde. Děkuji. Děkuji. Pan Monka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Když tady byl naposledy pan komisář, vyjádřil ochotu, že všechny naše návrhy eh, zahrne do svých závěrů. Ale když se podíváme na ty dvě zprávy, které jsme schválili, tak to tak nevypadá že by tedy komise naše návrhy do svých závěrů zahrnula a proto je nezbytné, abychom o tom všem ještě jednou diskutovali. Komise vytvořila na jedné straně iluzi, že země za určitých okolností mohou méně přispívat, než jako přispívali do posud. A na druhé straně ano, dobře, takovou iluzi můžeme zrealizovat, ale proč nevyužíváme lépe systém vlastních zdrojů, který připravila za roky poctivé práce Montyho skupina a tam jsou obsaženy opravdu velmi dobré věci. Víme velice dobře, že pařížská dohoda, která byla podepsaná, máme ji, ale nemáme nástroj, abychom ji uskutečňovali. A Monteho skupina předložila vynikající nástroje. Jedním z nich je zdaňování CO2 na hranicích. Když k nám třetí země eh, dováží zboží, které jsou neekologicky vyráběny, proč bychom je nezdánili v souvislosti s tím, že to je neekologické a tím pádem bychom měli nástroj na pařížskou dohodu za prvé, za druhé bychom získali zdroje do rozpočtu a za třetí bychom pomohli také našim podnikům v Evropě, Eh, aby se odstly ve eh, spravedlivé soutěži. A dnes nemáme vůbec ani odpověď na to, proč jsme to nedosáhnuli do vlastních zdrojů. Prostě musíme si to ještě jednou projít. Jinak eh, bychom mohli říci, že Monteho skupina pracovala zbytečně. Další věc, a na to upozornila už paní Gresle, aby tady byla spravedlivá pravidla, No je třeba jednoznačně vyřešit zemědělství. Já nejsem zemědělec, já jsem spíše ekonom, ale vytvořme taková pravidla, že spravedlivé dotace pro zemědělce musí být, ale na druhé straně třeba zabránit tomu, aby členské státy ty bohaté nadměrně financovaly své zemědělce, protože když to tak dělají, no tak se ničí ty slabší země, protože ti, kteří mají velké dotace, prodávají levné výrobky a vytlečejí Eh, a mm, prostě vytlačují z trhu ty malé, které nemají, kteří nemají peníze. Neměly by ty velké země prostě dotovat eh, své zemědělce. Abychom dnes schválili přebytek rozpočtu 555 milion eur, eh, což má tedy jít do rozpočtu Evropské unie na druhé straně o tuto částku, E, toto částko znamená, že o to nižší příspěvky budou platit členské státy, ale měli bychom přeci postupovat tak, aby takovéto přebytky zůstaly v rozpočtu Evropské unie, aby se řeklo, ano, potřebujeme takovouto výzvu, nemáme na to peníze. No, tak nevytvářejme trastové fondy pro Afrika, ale dejme tuto částku na to, to financování a nevracejme to členských států, protože to vracení přebytku členským státům může způsobit i to, že byrokracie se bude snažit, aby bylo co nejvíce takových přebytků, aby se nevyčerpal rozpočet Evropské unie, aby tady docházelo k těm přebytkům, které se budou rozdělovat členské státy. Proto je nutné, abychom si všichni skutečně sedli a jednotlivě všechno prošli protože teď máme příležitost vytvořit něco, co bude užitečné i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vracím se k tématu zklamání. Když komise oznámila rozpočet 3. května, tak to tak následovala jakási oslava, zvýšení programu Erasmus a další, což to jsou eh, samozřejmě, já vítám navýšení některých programů, ale musíme říct si jasně, že pokud komise věděla v lednu, jaké jsou, jaký je obecný rámec těchto navýšení, ono to není před tak dlouhou dobou, čtyři měsíce při přípravě rozpočtu pro víceletý rámec, tak museli mít urš, tehdy určitou představu. A proč předseda komise tehdy hovořil o strojnásobování těchto programů? Proč komisař Ettinger na rozpočtovém výboru hovořil o zdvoj, dvojnásobování těchto programů? Nebo zvýšení o 50%, kdybychom věřili tomu co se, jaká budou ta čísla, ale v mém světě tohle je velmi špatné zvládání očekávání. Proč? Proč to udělali? V mém jednoduchém světě také už uplynuly dva roky od toho bláhového rozhodnutí Spojeného království opustit tuto unii. Ale to je dost času na to, abychom se mohli podívat na podrobně na dopady toho, jaké eh, tedy to bude, jaký to bude mít efekt na ten další sedmiletý rozpočet. A je na místě očekávat, že tu budeme se, sedět jako politici a budeme si klást tyto dotazy. Takže já myslím, že není udržitelné, aby komise říkala, no, no je to velice složité, no nás to nenapadlo. <laughs> Takže Vlastně jsme udělali takový hru, jako je hrubé odhady, hrubá čísla. To je dost naivní. Já myslím, že buď nám tady někdo se snaží něco namlouvat, říká nám nějakou pohádku, anebo je tu trošičku nějaká ne- nekompetentnost, nebo se tu něco skrývá. Eh, omezení například financování eh, iniciativy pro mladé. Já tu nevidím eh, například žádnou, eh, žádnou záruku pro děti, ta child guarantee, což původně bylo v návrhu. A také ta transformace eh, z odklonu od uhlí, protože pokud bereme vážně klimatické cíle, tak bychom měli velmi mít specifickou představu o tom, jak bude ta transformace probíhat. Když se podíváte, jak Spojené království se například odklonilo od uhlí, tak tam by takový fond byl naprosto nezbytný. Takže ještě jednou, v těchto dokumentech, a ono to hezky je, je to hezky vyprodukované tato příručka, ale chybí mi, chybí mi to si to odůvodnění některých těchto rozhodnutí. Když parlament vyjádřil to, že je potřeba mít 30% úroveň mainstreamingu těch klimatických cílů, pařížských cílů. Nakonec je tam dvě, 25%. Na posledním slyšení, pane předsedo, určitě víte, tam se vyvolaly určité pochybnosti o skutečné úrovni plnění těch stávajících eh, cílů. Ale proč 25% místo 30%? o kterých se hovořilo v parlamentu. A pak vítám samozřejmě zvýšení eh, klimatických kroků, ale nedostatečné. Takže jsou to určité důvody k, ke zklamání. A ještě jedna věc, dopady Brexitu. Hovořili jsme o tom, že je potřeba přihlížet k těm číslům, a já si myslím, že to vyplyne v nadcházejících měsících, že Spojené království nakonec přispěje k programům, ve kterých chce být. Já například pokud jde o účast v Erasmu, tak jsem napsal ministrovi naš, ve Spojeném království, ještě jsem nedostal odpověď. Každopádně myslím, že Spojené království bude přispívat do příštího rozpočtu bude toho více, než kolik Spojené království zatím připouští. Nevím, jaké, budou, jaké jsou příspěvky, od, kam jdou příspěvky z Norska, ale rozhodně myslím, že nepřispěje k dlouhodobé jasnosti tohoto rozpočtu, když britské příspěvky nebudou transparentně uvedeny v rozpočtu, nebude to jasně řečeno, co, co z toho Spojené království dostane. Takže to je jenom taková poznámka. A děkuji za to, že jste mi dali prostor k tomuto trošku delšímu příspěvku. Pani Garia Zabal. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zazněla tu už celá řada věcí. Dovolte, abych nejprve poděkovala komisi a paní Calvinion, eh, která nám poskytla určitý základ nebo alespoň vysvětlení toho, jak komise pracovala. Já chápu její argumenty. Máme tady nový rozpočet s novou strategií, s novým přístupem a je obtížné srovnávat. A, a teď eh, navážu na to, co řekl pan Howard. Eh, byl to Eh, pan komisař Ettinger a pan eh, eh, předseda Juncker, kteří hovořili o tom 1,11 a 1,09. Mně se to nikdy nelíbilo hovořit právě v rámci procent HDP, ale prostě jsou to čísla, o kterých se pořád diskutuje a na které se fixuje rada. A to tež se týče srovnatelnosti. Nakonec to byla komise, pan komisař, kteří hovořil o pětiprocentních škrtech anebo o navýšení a proto potřebujeme nejprve ověřit, zda tomu tak opravdu je, anebo na čem jsou tato čísla založena. A já chápu, že data je možno srovnávat mnoha různými způsoby a jistě nás nepřekvapí, že každý srovnává ta data takovým způsobem, aby lépe podpořila jeho zprávu, ale eh, nač se musíme dohodnout, O čem se musíme dohodnout, to je, abychom používali jedinou metodologii. A teď to vysvětlím, když srovnáváme VFR s VFR, tak to srovnáváme pro všechno. Když to budeme srovnávat eh, s Velkou Británií, tak všechno. Eh, I když, a když Británie odejde, Brexit srovnávat zase všechno. Je třeba, abychom si uvědomili, že pracujeme s odhady, i když tady máme konstantní ceny nebo běžné ceny ale jedinou formou, eh, jak zakalkovat všechno do VFR, je srovnávat prostě s celým VFR. Eh, jestli se nemýlíme, nechceme-li se mýlit, tak prostě eh, už první problém představuje to, co bylo, a to, co bude za prvé. To, co by bylo správnější, srovnávat eh, běžné ceny, jak to se mi tedy rozhodně nezdá být reálným, protože není stejné srovnávat ceny z roku 2014 a ceny z roku 2027. A e, když někdo říká, že se mu zvedne plat o 10%, tak to není to tež, když se to řekne v běžné ceně anebo v konstantní ceně, e, e, protože samozřejmě eh, například z těch deseti by se potom mohlo stát 15%, čili když budeme srovnávat eh, běžné ceny eh, mezi dvěma roky, no tak to ještě by šlo následujícími tedy roky, ale rozhodně není možné vysvětlovat to, co se děje tím, že se bude srovnávat něco z roku 2014 a 2027. A teď mám několik otázek. Něco obecně k rozpočtu. Eh, pan předseda Juncker, když představil obecně rozpočet plénu, řekl, když opravdu zohledníme potřebu Evropské unie, řekl, Potřebovali bychom, teď už si nespomínám, jestli řekla navýšit na 2 nebo 3 HDP. Chápu, že komise takový to návrh nepředloží 2 nebo 3 HDP, ale um, nakonec Ať už říkáme jakoliv, že chceme novou Evropu, že chceme prostě nové společné kompetence a tak dále. No nakonec se mi zdá, že prostě eh, tady se dělá taková kvadratura kruhu čísel. Eh, nedomnívám se, že by komise měla dělat pouze toto. Jsou tady věci, které musí dělat také rada. A já bych tedy očekávala poněkud větší ctižádost komise. Já mám celou řadu otázek, protože nakonec tady máme určitá čísla s takovými velice obecnými vysvětlováními, ale máme tady takové programy jako EU investiční fond, a já bych tedy ráda se dozvěděla, zda bychom o tom mohli mít více informací. E, například je celá řada programů, kde pod tím programem se píše část těchto peněz se použije pod nebo z EU investičního fondu. Čili zdá se, že už je to zúčtované v té položce EU, anebo to musíme nějakým způsobem eh, jaksi sčítat. Je tady tedy část, která půjde k novému programu do těch investic v Evropě. A chci vědět, zda je to začleno nebo ne. Nový Evropský sociální fond, kde se říká ano, v rámci zjednodušování a koherentnosti, tak všechno, co dříve do sociálních témat dáme do pod tuto střecho, pod toto zastřešení. Ale pak budou specifikace, například záruka pro mládež. Předpokládá se, že to bude tady, ale teď udrží se program pro podporu mládeže pro ty země, pro ty země které mají velice vysokou nezaměstnanost. Máme tady také další částku, e, část pro migraci a azyl. Část z toho má být pokrytá z Evropského sociálního fondu. Ale to jsem zase neviděla v těch vysvětleních. No teď jde o to, když srovnáme čísla, tolik sociální pozornosti, no tak zase zredukujeme rozpočet a e, uděláme škrty v mnoha programech. Eurozona, no vůbec mi není jasné, jakými nástroji má být vybavena, jak to má fungovat, jak mohou vůbec probíhat reformy v celé eurozóně. A teď finanční nástroje. Tady, co máme čísla s malinkými vysvětleními, tady bych tomu chtěla mít větší detaily. Ale to všechno, všechno tato čísla jsou představována tak, no jaké procento eh, hodnocení, jak se, kolik procentní hodnocení existuje pro ty finanční nástroje, eh, protože není to tež, když budeme hovořit o penězích v subvencích, v zárukách anebo v půjčkách. A eh, to bych tedy ráda věděla k tomu další informace. A teď sociální pilíř samo sobě, protože tady máme prohlášení z, Götem, z Göteborgu. A teď to, co se předpokládá, že půjde do sociálního pilíře, je daleko méně, než se původně předpokládalo. No tak co se posílilo, co se změnilo? Eh, protože tady došlo k celé řadě rozdílů, no celou řadu věcí dalších, ale předpokládám, že nemáme tolik času, abychom hledali odpověď na všechno. Kristoforu. Kristoforu. Pane předsedo, já si myslím, že nejdůležitější bod to je nový, toho nového víceletého rámce. Skutečně ten rámec je zásadní, neboť nasměruje budoucnost Evropské unie. Tedy zejména souhlasím s panem Fernandešem, s tím, co řekl se vším a také s ostatními kolegy. Tyto škrty i když se Evropská unie a komise snaží je ospravedlnit a vysvětlit, je třeba si uvědomit, že to jsou škrty. Nejsou to navýšení, jsou to snížení, a to v oblastech, které jsou nejcitlivější, to je koheze a solidarita. A Evropa, kterou si přejeme, Evropa, kterou chceme vybudovat prostřednictvím VFR, je přece Evropa spravedlivá. A v rámci vědnávání mezi zpravodami a stínovými zpravodaji jsme se dohodli na to, že chceme politiku budoucnosti. Ale Evropská unie bez toho, aby podporovala zemědělce, venkov, bez toho, aby podporovala soudržnost a solidaritu, a sociální Evropu, to již nebude Evropa, kterou si přejeme. A proto si myslím, že tento návrh komise jde dokonce jaksi vstříc tomu, co chce Jean-Claude Juncker a komise, ale přeci Jean-Claude Juncker řekl, že si přeje Evropu, která bude odpovídat očekávání občanů a ne technokratů. Takže to jde spíše proti tomu, co řekl Juncker. A jaká bude budoucnost Evropy? Kdo bude rozhodovat? Koho chceme uspokojit? technokraty anebo občany. Často se hovoří o skepticismu, o tom, že narůstá, že euroskeptiků je čím dál tím více. Ale s tímto finančním rámcem, s těmito škrty máte pocit, že občané v Evropské unii budou spokojeni? Budou spokojeni s tímto VFR? A nebo spíše dojde k posílení euroskeptických postojů? Eh, k tomu, že se občané odvrátí od EU. Podívejme se, jak to dopadlo ve Spojeném království. To odchází. Ale Evropská unie navzdory tomu musí mít i nadále své politiky ku prospěchu sociální Evropy. Politiku, která bude zohledňovat problémy občanů, zemědělců a také malých a středních podniků. Pane předsedo, já souhlasím s některými kolegy, co se týče Turecko, jsme demokratická Evropa a pokud země jako Turecko se vzdá všech eh, pravidel, které se týkají lidských práv, porušuje lidská práva, porukuje země jako je Řecko a Kypr v podstatě každý den a jde proti zájmům evropských zemí, například Itálie, tak si ne, myslím, že je vhodné, abychom se škodili eh, pomoc této zemi. A měli bychom požadovat zmrazení veškerých Eh, peněz, které se dávají na předstupní pomoc Turecku. A takto bychom měli postupovat vůči všem ostatním zemím, které se chovají obdobným způsobem jako Turecko. A mm, jak to tedy vypadá? Máme strach uvalit sankce na takovéto země, které pohodají všemi našimi hodnotami? Maletič, děkuji. Pane předsedo, takže rozhodně souhlasíme, že bez eh, podrobných srovnávacích tabulek nemůžeme plně vyjádřit, co podpoříme a co ne v tomto návrhu komise. Ale na základě dostupných informací musím říci, že mi působí velký problém některá navržená poselství a politické cíle tohoto návrhu, který je na stole. A uvedu jeden celá konkrétní příklad. Když se podíváme na Erasmus, souhlasíme, že Erasmus se má navýšit, protože je to důležitý program mobility na podpory výměnu eh, znalostí, zkušeností, dovedností mezi mladými lidmi, ale také mezi eh, učiteli, profesory a tak dále. Na druhou stranu, méně rozvinuté země, zaostávající regiony, to jsou oblasti, které neinvestují do eh, kvalitních pracovních příležitostí, produktivity, konkurenceschopnosti a pokud pokrátíte investice těmto regionům, tak z mobility se stane migrace. A tím zcela ohrozíme tyto zaostávající regiony. Protože jim budou chybět lidi, oni radši zůstanou v rozvinutější zemi a naše poselství je pak nesmírně nebezpečné. Protože bychom mohli negativně změnit evropskou budoucnost a to si nepřejeme. Děkuji vám. Děkuji, paní, děkuji pane předsedo. Za GUE několik poznámek. Za prvé, souhlasím s tím, že Eh, komise nám musí dát věrné informace, věrná čísla. Abychom mohli ocenit eh, politiky a také proto, že budeme muset eh, přijímat určitá rozhodnutí zásadního charakteru a kromě toho je tady určitý problém jaksi nějakého, eh, nějaké ne, nedůvěry, nějakého, která, který se musí vyřešit, ehm, kdy další poznámka se týká toho objemu rozpočtu, těch částek. My jsme zastánci toho, aby se rozpočet nezmenšoval. A to z jednoduchého důvodu. Hovoří se o Brexitu, hovoří se také o, o situaci v různých členských státech a Eh, je tu, eh, je, je nutno oživit eh, Evropskou unii, což samozřejmě nevylučuje možnost přesměrování určitých politik, jako je třeba SZP nebo možná i další politiky. Z této perspektivy jsme pro ekologičtější, sociálnější, demokratičtější rozpočet. A v kontextu těch hlavních směrů, které teď vidíme, tak eh, my jsme rozhodně proti snižování zemědělského rozpočtu. Proti tomu se stavíme, proti, také se stavíme proti omezování rozpočtu na soudržnost a máme pochybnosti ohledně toho, co se nám tu předkládá ohledně mládeže a jsme znepokojeni některými naopak zvyšujícími částkami na eh, obranu, na Frontex, protože to je předzvěstí Evropy, eh, která je eh, jaksi více militaristická. Dále jsou tu nové zdroje. V rozporu s tím, co se nám říká, když tady vidíme, že v otázce nových zdrojů, nehledáme ty prostředky, kde by mohly mít. Například opouštíme daň z finančních transakcí. A přitom to si, toho si lidé všimnou. Na jednu stranu omezujeme solidaritu a na straně druhé jsou tady e, obrovské jaksi finanční e, enklávy a ostrovy, které unikají dani. A dále daň z uhlíku, ta není dostatečně odrazující eh, ve vztahu k těm znečišťujícím produktům. Takže pokud jde o obecný přístup, obecnou filozofii, domníváme se, že se musíme stavit oproti jakýmkoliv projevům nacionalismu, šovinismu eh, a ve prospěch demokratických hodnot a eh, E, evropského e, budování evropského projektu a na to musíme vyčlenit prostředky v příštích letech. Já bych se chtěl vyjádřit e, osobně jakožto člen výboru, než dám znovu slovo zpravodajům. Samozřejmě není snadné vytvořit rozpočet na období 21-27, když ještě nevíme, jaká eh, Evropa to bude, jaký bude evropský projekt. A paní Kalvino, tady bych eh, položil otázku ohledně soudržnosti. Existují fondy soudržnosti, které nejdou přes rozpočet. Norsko, Švýcarsko přispívají. A to řekl pan Monty z skupiny na vysoké úrovni. Jednotný trh má svou hodnotu. Švýcarsko a Norsko platí tyto finance jdou rovnou na financování soudržnosti, ale ne, neobjeví se to v rozpočtu. A tyto prostředky se e, v rozpočtu neobjeví. A tady se někdo ptal na Spojené, na spojené království. Pokud Spojené království akceptuje, že by mělo přispívat, aby zůstalo členem určitých e, oblastí politiky, určitých programů, kde budou tyto příjmy, kde se objeví? nebo to dojde k jakési derivaci, kdy to nebude v rozpočtu. Kde jsou ty miliardy soudržnosti, které platí Norsko a Švédsko, eh, tedy eh, Norsko a eh, Švýcarsko? A já tady sdílím postoj paní Gresle. Ne, nejde o to, abychom vynakládali víc peněz jen proto, abychom vynakládali víc peněz. Ve vašich stazích s členskými státy, já jsem včera byl přizvám skupinu, která předsedá paní Olmajer k ve, vesmíru. Pokud je něco eh, nadnárodního, tak tak vesmír, je tu otázka ves, vesmíru, eh, otázka kosmu a e, například Kopernikus a tak dále. Je tu e, tedy otázka toho, zda jste vedli dialog s členskými státy, eh, abychom měli více vyčleněných prostředků eh, na eh, evropské úrovni, pokud jde o vesmírný výzkum, protože by to určitě pomohlo účinnosti. A teď to vezmeme v opačném pořadí oproti začátku a jako první pan Depre. Vážený pane předsedo, já v tomto stádiu nemám mnoho komentářů, čekávám, čekám prostě na ty dokumenty, abychom mohli srovnávat, jinak nemůžeme pracovat, jinak prostě nemůžeme vyhodnotit ty změny, které byly zavedeny a proto si myslím, že zásadní část naší práce nemůže být rozumným způsobem odvedena, pokud tady nemáme eh, jasnou představu o obsahu těch nových programů. Zase tedy, že to jsou dvě zásadní debaty. Za prvé ta čísla, která nám dovolí skutečné srovnání a za druhé zásadní diskuze o skutečném obsahu těch programů. Děkuji, pan Levandovský. Ano, čekání tedy na komparabilitu, tak eh, já prostě se znovu zdůrazňuji, že rozpočet bude pro 27 a 28, ale to jsme měli také eh, tu problematiku s Chorvatskem a také jsme neměli srovnatelná čísla. To je zatím všechno. Olbricht. Olbricht. Já se domnívám, že my jsme očekávali, že budeme spolupracovat s komisí tváří v tvář se velice obtížným vyjednáváním vůči radě a rádi bychom byli na stejné palubě s komisí. Ale, a, ale potřebujeme také k tomu důvěru komise a reálná čísla. Nechápeme-li ta čísla, Není to proto, že eh, tedy z politického hlediska by to bylo překvapivé, ale když přijdou odborníci a všichni a, eh, a, eh, interpretují ta čísla různým způsobem, no tak něco tady neštimuje. Něco tady nehraje. To znamená, politicky hovořeno, i když Inge Gressle má pravdu v tom, co řekla o soudržnosti, ale škrtnout fond soudržnosti o 45%, to je politická exploze, výbuch. Eh, to není minus 10, minus 15, minus 45 v konstantních cenách, to je skutečně výbuch. No to je jenom jedna připomínka a rovněž já čekám na tu odpověď, co když nebudou vlastní zdroje, s nimiž se teď počítá. Eh, když nebudou členské státy souhlasit, tak se bude muset rozpočet snížit, když to nebude akceptováno. To je přece otevřená otázka. Děkuji mnohokrát. No jestli nebudou vlastní zdroje, nebude VFR. Paní Toma. Děkuji. Děkuji paní Kalvino za vaše upřesnění, i když eh, vás respektuji, přece jenom bych ráda, aby komise byla na stejné palubě jako parlament a pochybuji o tom. Dám vám několik příkladů. Pan komisář nám oznámil v horizontu 2020, eh, že se přejde na 85 miliard a tomu neříkáme zdvojení, tedy které slíbil. A pak, když komise řekla, že to bude minus 45% fondu soudržnosti a najednou EFSI plus 49, no to je přece absurdní domnívat se, že tady dojde k nějaké změně politiky subvencí a finančních nástrojů, nikdy nevydaných peněz. A e, když tady máme ten e, současný rámec ve určitých stropech a když tady uděláme nějaké snížení 0, nebo navýšení 0,09 bodů u stropu k Erasmu, když ve skutečnosti plus 77%, e, tady nejsme v 77%, když se bude integrovat to, co zaznělo, ale já bych velice ráda, aby byl plně respektován parlament. Možná, že všechna ta čísla, která jsem tady teď představila, nejsou ospravedlněná. No, ale v tomto případě tady máme skutečně naléhavost, protože jestliže se nedomluvíme na číslech, neschodneme na číslech, tak to budou naše čísla, která budou obsažena v našem usnesení, a dojde prostě k bitvě v této otázce. A to si rozhodně nepřejeme. Já si myslím, že si to nepřeje nikdo. Takže eh, buď, eh, eh, já jsem chtěla být takhle stručná, buď to nedojde, nedostaneme rychle, protože myslím, že v pondělí máme méně než týden a než vznikne to usnesení. Buď tedy najdeme ty prostředky do té doby, jak budeme diskutovat a jak tedy se shodneme a abychom tedy měli stejnou metodologii, jak už tady zaznělo, jednotnou metodologii k celému finančnímu rámci. Není možné mít dvě metodologie, no dobře, to by, přece to musí být ve stejném rámci. Není možné prostě tady brát eh, jednou to a jednou ono, to nefunguje a stejným způsobem to platí i v otázce Spojeného království. Jak říkám, je tady naléhavá situace, aby se prostě nech ponechal kostel v, v obci, aby všechno bylo v pořádku, abychom se prostě dohodli mezi námi, prostě jinak tady budou čísla parlamentu jiná, jiná čísla komise a jiná čísla rady a to tady bude velice komplikované potom něco dohodnout. Je třeba, abychom tady postupovali co nejrychleji do konce týdne, aby to v tom usnesení byla obsažena ta čísla, která budeme sdílet s komisí, jinak něco tam objeví pouze čísla parlamentu. Donc, euh... Dobrá. Tedy budeme se snažit zachovat co možná největší klid, abychom neměli polemiku o číslech. Měli bychom mít nějakou vizi, ambici, projekt. Paní Kalvíňo, možná byste mohla ještě uzavřít naše jednání, naši dnešní schůzi. Mr. President, and thank you very much to all the Děkuji. Děkuji všem poslancům a poslankyním za připomínky, které vnímám jako konstruktivní. Tři stručné připomínky. Nechci teď zabíhat do podrobností jednotlivých eh, bodů. Ano, souhlasím s tím, že potřebujeme ten technický seminář já bych jen chtěla říci, že v tom balíčku, který jsme publikovali, je určité sdělení, jsou tu určité eh, grafy, která odráží ta čísla, která eh, pan komisař sdělil, a z čeho vyplývají ty alokace a tak dále, takže na to se případně podívejte. A dále dokumenty ohledně přeskumu výdajů, to už analyzovala paní Gresle. Víte, že hodně informací na toto téma, dali jsme k dispozici všechny informace, pokud jde o výkon jednotlivých programů. A jak řekl pan Depré, prozatím je na stole to, co je. Budeme muset počkat na podrobnosti jednotlivých programů. První balíček bude koncem tohoto měsíce. Soudržnost a zemědělství a tím vznikne ten základ a do 12. června snad eh, budeme vidět jasně celý obrázek. Chci všechny ujistit, že na některých věcech můžeme pracovat nyní. Kolegium ještě nerozhodlo o některých těchto záležitostech, ale každopádně jsme eh, ochotní jít do všech potřebných podrobností. Dále otázka vnitřních zdrojů vlastních zdrojů, k tomu již jsme také něco publikovali. Maximálně jsme se snažili přehlédnout ke všem variantám skupiny Monty, které jsou v Montyho zprávě i některé další. A provedli jsme důkladnou technickou analýzu toho, co by mohlo fungovat a co nikoliv. Na základě toho jsme některé věci vyloučili například eh, uhlíkovou daň, eh, pokud jde o digitální daní, daní těch digitálních podniků a transakční eh, poplatky daň z finančních transakcí, to jsme měli, že za to, že nemá zatím smysl do toho zapracovávat, protože to ještě není schváleno, což ovšem neznamená, že bychom to politicky opouštěli, jak tady někdo řekl ale eh, spíše chceme něco, co by mohlo být přijato do příštího května a implementováno, implementováno v rámci víceletého finančního rámce. A další poznámka týkající se příspěvku třetích eh, zemí, třetích stran. Některé tyto příspěvky eh, jsou na konkrétní programy a některé jsou přímo příspěvky některým zemím, které ne, zemím tedy, které nejdou přes rozpočet, ale kdyby přispívalo Spojené království do budoucna, záleželo by to na povaze té dohody. Mohlo by to být na určité programy, nebo by to mohly být jiné příjmy do víceletého rámce, což je přesně situace, kterou bych měl, bychom měli po Brexitu, kdy už nebudou uh, zdroje, vla, z vlastní zdroje ze Spojeného království, ale na základě vyjednávání a podle průběhu jednání bychom mohli mít další příjmy do evropského rozpočtu, které by nebyly připsány eh, již na, jenom na konkrétní program, ale do celkového rozpočtu. A jedno z úsilí, jedno z věc, jedna z věcí, které jsme se snažili, je zjednodušení té galaxie, eh, toho, jak vy tomu říkáte, prostřednictvím integrace Evropského rozvojového fondu, prostřednictvím sladění finančních nástrojů, prostřednictvím přiblížení těch nástrojů, které souvisí s eurozónou. Takže my jsme se hodně snažili zjednodušit tu rozšířenou architekturu, takže do budoucna bychom nemuseli mít věci mimo rozpočet, ale snažit se mít spíš integrovanější rámec, který bude podroben eh, potřebnému dohledu. Jinak já chápu, že je potřeba dát zajistit větší jasnost, my se o to pokusíme v dohledné době. Budeme se snažit být maximálně vstřícní v této debatě. Děkuji vám, děkuji vám za přítomnost, za vysvětlení a vyzdvihuji snahu komise vyjasnit věci, aby byl Eh, rozpočet čitelnější, abychom unikli té rozpočtové galaxii, což odpovídá principu rozpočtové jednoty, ale jak zdůvodnit, že příspěvky Norska a Švýcarska nejdou do evropského rozpočtu a jdou rovnou do fondů soudržnosti? Co, co, jak, jak to můžeme zdůvodnit? Uh, I think, I mean, my colleague was, was trying to look into the uh, se snažil to tady najít v podrobnostech, ale je to prostě na základě mezivládní dohody. Stejně jako rozvojový fond je mezivládní dohoda, která není v součástí rozpočtu a některé další prvky v budoucnu, které budou součástí například toho evropského mechanismu, mírového mechanismu a my se snažíme samozřejmě víc dostat v budoucnu do rozpočtu, ale nemohu teď eh, předvídat, předpokládat, jaká bude povaha, povaha budoucího vztahu se Spojeným královstvím, když jsme se ještě nedohodli ani na vystoupení. Já bych jenom chtěli, chtěl, abychom měli jasno, jasno v těch částkách, které jdou eh, do soudržnosti. To, co je v tom rozpočtu, není všechno, co je pro soudržnost k dispozici. Čili abychom věděli, kolik který členský stát získá i z toho, co dá Norsko a Švýcarsko. Dobrá. Děkuji. Děkuji za vyjasnění. A samozřejmě musíme odbourat veškeré pochybnosti. Nyní přerušíme v naší práci a ve 14.30 se znovu sejdeme. Budeme mít společné slyšení s výborem pro rozpočtovou kontrolu, jemuž předsedá paní Gresle, a výborem Libe. Už předsedá pan Vonáš. A tím končím zasedání.